liebe Kolleginnen, Kollegen. Vážené kolegyně, vážení kolegové, eh, já jsem předsedou výboru pro eh, rozpočtovou kontrolu a eh, můj spolupředseda z výboru Libe máme společně radost, že tady zahajujeme společnou schůzi, jde o důležité téma ochranu finančních zájmů Evropské unie Komise vypracovala legislativní návrh a my máme dva spoluzpravodaje každého z jednoho výboru, kteří rovnoceně pracují na tomto tématu. Nejprve se ovšem chci zeptat, zda si přejete změnu v pořadu jednání. Pokud ne, tak tak chci oznámit, že schůze je veřejně přístupná a dostupná na webu. A můžeme rovnou přestoupit ke třetímu bodu, tedy schválení zápisu ze schůze 22.1.2014. Přeje si někdo nějakou změnu? Zdá se, že ne. V tom případě můžeme přímo eh, prohlásit, že zápis je schválen a můžeme přikročit eh, k bodu čtyři pořadu eh, jednání. Nejprve dám slovo Eh, kolegu, kolegovi z výboru Libe. Takže eh, kolega eh, López Aguilar nechce hovořit a teď proto dávám slovo zpravodaj, zástupce za výbor pro rozpočtovou kontrolu, paní Ingeborg Gressle. Prosím, paní Gressle, máte slovo. Děkuji, já tu zvítám svého spoluspravodaje. Máme 100 pozměňovacích návrhů, 24 přímo od nás a zbytek od kolegů z výboru Kont a Libe. Včera proběhla první schůze stínových zpravodajů a zjistili jsme, že e, žádný stínový zpravodaj nepřišel, takže zjevně nejsou žádné problémy, o kterých by bylo třeba jednat. Oba zpravodajové navrhli e, linii, e, která se orientuje na klíčové body Eh, toho nařízení. Takže my, jsme, my navrhujeme minimální sankce, maximální sankce zahrnutí DPH a to je linie, kterou také sledujeme eh, v hlasovacím seznamu. My tedy nepřijmeme žádné pozměňovací návrhy, které by šly proti eh, této linii chceme zahrnout DPH do platnosti směrnice, chceme minimální tresty a maximální tresty, aby byly obsažené v tom návrhu. Potom e, je tu pár dodatečných prvků, které chceme e, začlenit, například e, a pokud máte tu směrnici, tak tam nechceme rozšiřovat platnost PIF na další oblasti. Navrhli jsme několik pozměňovacích návrhů e, jakožto kompromisy, ty, budou, e, ty byly včera e, rozdány, měly by vám být všem k dispozici. Nevím, jestli je tu paní kolegyně Weber, s tou bych ještě rád mluvil, protože přesně nevím, přesně nerozumím těm pozměňovacím návrhům, ale tady ještě si to vyřídím osobně. My jsme tedy vypracovali eh, jednotnou linii, v jejím souladu jsou i ty pozměňovací návrhy a vytvořili jsme eh, hlasovací seznam. Musíme tedy tento hlasovací seznam ještě dát k dispozici všem, to až po eh, kontaktu s paní Weber a ten pak vám bude k dispozici k případným připomínkám. My jsme se shodli na tom, že jsme se neschodli pro, na právním základě pro tuto směrnici. Eh, Libe trvá na, výbor, na článku 30, 382. Eh, my jsme, eh, od, my jsme odlišného názoru, ale to je jediná věc, kde jsme se neschodli. Tady tedy nedostanete žádné rozho- doporučení k hlasováním, ale u těch ostatních ano. Tady se musí každá frakce rozhodnout na pracovní skupině, jak chce hlasovat. E, více toho nemám v, v tuto chvíli co říci, takže to je ode mě všechno a děkuji za velmi dobrou spolupráci. Děkuji paní Gresle a teď e, dávám slovo předsedovi e, výboru Libe. Dobré ráno. Naše kolegyně Paní eh, Gresle eh, to řekla velice dobře, my jsme eh, spolupracovali, spolupráce byla velice plodná a my nyní máme rozhodovat o pozměňovacích návrzích, debatovat o pozměňovacích návrzích, takže já nejprve chválím dobrou spolupráci mezi oběma spoluspravodaji po těch dlouhých diskuzích se nám povedlo se shodnout na společné obecné vizi, která e, se odráží v návrhu zprávy. Takže už nebudeme e, se zdržovat u každého pozměňovacího návrhu zvláště, ale pouze u těch nejdůležitějších bloků a e, bodů, které ještě je třeba projednat v této fázi. Eh, je tu neschoda ohledně eh, právního základu, eh, to je fakt. Nicméně jinak jsme se shodli ohledně podvodů poškozujícím DPH, což jsou pozměňovací návrhy 35 až 38, 49 až 50. A potom byla podána řada pozměňovacích návrhů k příjmům z této daně a e, oba zpravodajové se rozhodli, že ponechají DPH e, v rozsahu působnosti směrnice. Pokud jde o právo členských států e, zavádět přísnější sankce, tak tady jsme ochotní přistoupit na tento kompromis, abychom ujistili aby, abychom eh, posílili tedy roli eh, vnitrostátní legislativy. Takže tady souhlasíme s kompromisem, eh, totež se týká stejné a ekvivalentní ochrany, tady efektivní a ekvivalentní ochrana. Při, pak je tu porušování určitých konkrétních povinností. Tady paní Gresle navrhla jiné znění kompromisu, které jsme připraveni přijmout. Potom pokud jde o pozměňovací návrhy 57 až 59 a 61, tak tady je ještě manévrovací prostor, kde je možné dojít k přijatelnému kompromisu. A pokud jde o smazání minimálních sankcí, tak to je ta zásadní věc. Tady tady hovoříme o trestním právu, což je důležitý krok. Tady Evropský parlament funguje jako zákonodárce v oblasti trestního práva. A přestože my si uvědomujeme rozdíly mezi právními systémy členských států a e, uvědomujeme si, e, jak e, jsou někdy vzájemně vzdálené. a že my musíme tyto rozdíly jaksi překonat a chceme-li dospět k nějakému obecnému přístupu, pokud jde o definici trestného činu a minimálních sankcí, podle různých právních řádů členských států, ale my se držíme zásady, že musíme nějakým způsobem odkázat na minimální sankci eh, v této iniciativě. Eh, pak eh, se také příliš neschodneme eh, na roli eh, Eurojustu v dohledné budoucnosti, ale pokud jde o podávání zpráv komise, což jsou pozměňovací návrhy 96 až 100, tak tady jsme se jako spoluspravodajové rozhodli také navrhnout kompromis, který už vysvětlila paní Gressle. Tento kompromis eh, zahrnuje eh, co nejvíce pozměňovacích návrhů bylo možné. Eh, takže já mohu pouze vyjádřit spokojenost a vděčnost za tu velice dobrou spolupráci a myslím si, že jde opět o příklad toho, že přestože ty procedu, že někdy jsme lapeni ve velice zdlouhavých procedurách kvůli jednacímu řádu tohoto parlamentu, který způsobuje, že často se nějakým tématem zabývá více než jeden výbor a nutí nás potom se vyčerpávat až k smrti, abychom se nějak shodli na velice eh, složitých eh, procedurálních otázkách, které ovšem se týkají i obsahu, eh, tak přesto jsme dospěli k úspěšnému výsledku. Takže můžeme z toho mít radost a já děkuji. Ano, e, děkuji e, oběma spoluspravodajům. E, já předpokládám, že teď bude probíhat vášnivá politická diskuze. Máme na pořadu jednání také různé pozměňovací návrhy. Můžeme se o nich jednotlivě bavit. Hlásí se někdo o slovo? Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já se chci ujistit, že oba, že rozumím oběma spolu zpravodajům, že jste se dohodli na změně právního základu ohledně článku 83, což vy jste neříkal. Je považováno za domluvené, že se pouze opraví a specifikují jednotlivé body, ale hned na začátku jsme se shodli na tom, že je potřeba držet se těch, toho právního základu 325 a pro výbor eh, Libe tedy, že se bude držet právního základu 83. Dobrá, takže souhlasíte, že se neschodnete? Dobrá, já se omlouvám, já jsem z výboru Libe, takže považuji naši stranu za pravdu, nebo tedy naší verzi za pravdivou. A, a slyšela jsem oba je hovořit o minimální sankci a nevím, jestli tedy je toto téma minimální sankce stále ještě Eh, jaksi na stole, protože pro zelené je to stále problém, eh, protože v úvodu je řečeno, že to je trestní právo a že by nikde v Unii neměl být princip minimální sankce a není čas teď to zrovna zavádět. Takže nejsem si jistá, jestli eh, chceme podpořit takový kompromis. A třetí věc, kterou chci říci, se eh, týká podvodů DPH a mm, osobně eh, mi není jasné, jestli podbody na DPH máme zahrnout do tohoto návrhu, protože jestli každá každý sebe nepatrnější podvod na DPH má řešit evropský e, prokurátor, protože to si myslíme, že by pro něj bylo opravdu velká zátěž a navíc by se oslabovala vůle členských států sami bojovat s podvody v DPH. Takže si myslím, že bychom se měli ujistit, že sice ano, bojovat s podvody e, v DPH ano, ale je, jestliže tam e, je ten poměr, že 1% z té DPH jde do evropského rozpočtu a 99% do národních rozpočtů, tak to, chovat se k tomu přiměřeně. Děkuji vám. Yeah, thank you very much, colleague Sargentini. Ne... Děkuji paní Argentiny a další je pan kolega Pratkovský, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dovolte mi pouze několik slov. Chtěl... Co se týče příslušné směrnice, já bych poprosil o podporu pozměňovacích návrhů 35, 6, 7, 47 a 50 a co se týče právního základu, to znamená eh, článku 113 fungování, o fungování Evropské unie, kde je uvedeno, že otázky DPH jsou vyhrazeny radě. Takže jiný právní základ by byl v rozporu se smlouvou. I kdyby byla souvislost mezi podvody na DPH a evropským rozpočtem, tak to neodůvodňuje rozšíření směrnice na všechny otázky DPH ve všech zemích Unie, s tím spíš, že tyto výpočty jsou eh, velice složité a jsou stanovované Evropskou komisí a nevycházejí z reálných dat. Já plně souhlasím s tím, že právní základ by měl být široký, protože je to v našem zájmu, ale nicméně je třeba mít na paměti, že je to otázka trestní a a že nejde jenom o DPH. Eh, každé porušení práva, které škodí rozpočtu, škodí Evropské unii. Ale jestliže někdo vystaví falečnou fakturu na DPH, tak to neznamená rovnou eh, ztrátu pro evropský rozpočet ještě. Kromě toho článek 86 Eh, SFEU definuje pole působnosti. A pokud finanční zájmy budou eh, zohledněny ve směrnici o DPH, pak to rozšíří pole působnosti Evropského parlamentu a to není možné, protože je to v rozporu s obsahem směrnice. A kromě toho nemůžeme říci, že výnos z DPH je považován jako zájem Evropské unie a současně jako zájem Evropského parlamentu. Smlouva má dohlížet na zájmy eh, Evropské unie. Takže já si myslím, že ve své stávajícím změni může směrnice vyvolat až 17 tisíc žalob pro eh, porušení DPH podle nové směrnice, takže to bych prosil vzít v úvahu moje eh, pozměňovací návrhy. Děkuji. Gibt es weitere Wortmeldungen aus... Hlásí se eh, ještě někdo o slovo z, z obou výborů? Není tomu tak. V tom případě eh, nyní dám slovo eh, zástupkyni komise z DG Just, eh, paní Schröder. Srdečně ji tedy vítám a pana Kůla z OLAFu. Prosím, abyste se ještě vyjádřili, abyste vyjádřili své hledisko. Kdo, kdo se chce přihlásit nejdříve, prosím. Velice děkuji, pane předsedo. Chtěla bych vám všem popřát dobrý den. Nejprve mi dovolte pogratulovat oběma zpravodajům, ale rovněž i dalším poslancům a poslankyním za pozměňovací návrhy k tomuto eh, velice důležitému návrhu, který má lépe chránit finanční zájmy Unie. Už eh, tento prostup probíhá docela dlouho, ale myslíme si, že jsme na velice dobré cestě. Velice pečlivě jsme si vyslechli názory těch eh, dvou zpravodajů. A za stranu komise mohu říci, že jsme poměrně potěšeni tím výsledkem. Zejména se nám líbí, že bude možné nalézt kompromisy, které se týkají věcí, které považuje komise za naprosto zásadní v tomto návrhu. To znamená za prvé to, že se parlament rozhodl podpořit definici přečinů, eh, definici přečinů, které se týkají podvodů. Komise by také rovněž chtěla trochu rozšířit eh, ten, ten rozsah působnosti, to je podle našeho názoru dobrý vývoj. A další důležitý eh, prvek je ten režim těch sankcí a postihů. Teď jsme v oblasti trestního práva, nicméně domníváme se, že na základě našich zkušeností jsou toto přečiny, které opravdu musí být v určitém odrazujícím režimu, aby dokázali odrazovat od těchto podvodů. Dále vítáme do velké míry i dohodu, která, dohodu těchto dvou zpravodajů o tom minimálním a maximálním eh, režimu sankcí. Víme, že to je dost citlivá otázka, ale to, co zde máme před sebou, je dobrým východiskem pro trialog, který, eh, který již někdy snad brzy znač, začne eh, mezi parlamentem, radou a komise. Samozřejmě tento trialog bude eh, moderovat. Dále, jak jsme pochopili z pozměňovacích návrhů, tak existuje dohoda i mezi těmito dvěma výbory, aby podpořila komisi v úsilí o to, aby zde poprvé byla jasná a předvídatelná pravidla o e, promlčení e, nebo o omezení, o časových omezení těchto e, přečinů a mm, pro jedním z hlavních mm, pilířů je tedy to, že určité přečiny po určité době vlastně mm, již nebudou eh, postihovány. Takže to je věc, která se musí řešit. Eh, v té době eh, se, s radou jsme na to měli trochu jiný názor. Pak se chci ještě vyjádřit k stručně k právnímu základu. Vidíme jasně, že je zde nesoulad. Komise trvá na svém nákladu na svém návrhu článek 325, to je tedy náš návrh, budeme s tím ještě um, pokračovat. Možná bych se mohla zeptat paní Argentiny na otázku, která se týká DPH a dopadů. Eh, které by to mělo na také budoucí fungování Evropského eh, úřadu Evropského veřejného žalobce. Máme eh, zde návrh, kde tedy přemýšlíme o tom, aby tam tedy bylo DPH zahrnuto, aby to bylo vlastně, aby to DPH spadalo do finančních zájmů Unie. A pak je zde ještě tedy um, věc, která se týká úřadu Evropského veřejného žalobce, kde se o tom také hovoří, kde se vlastně odkazuje na tuto směrnici. Takže otázkou je, že tedy buď DPH půjde úplně pryč z této směrnice, potom by tedy úřad, ten Evropský veřejný žalobce neměl pravomoci stíhat podvody, které se týkají DPH. Ale mohlo by se také stát, nebo mohlo by to být tak, že v tom návrhu, který se týká evropského veřejného žalobce, bychom mohli najít určité řešení. Například bychom řekli, že veřejný žalobce není odpovědný za veškeré případy, které se týkají DPH, podvodu z DPH, ale vlastně bude záležet na tom, zda, zda vnitrostátní um, úřady nebo soudy dají vlastně určité pravomoci tomuto veřejnému žalobci v těchto věcech. Um, takže je zde otázka, zda to má být tedy pravomoc výhradní či nikoli. Ještě se o tom bude uh, hovořit. Komise to tedy navrhla, se o tom bude mm, muset hovořit s radou a s parlamentem. Já bych to zatím nevylučovala, ale musíme se na to ještě podívat. Uh, to znamená, mohli bychom najít řešení v rámci návrhu, který se týká evropského veřejného žalobce. Řeklo by se třeba, že veřejný žalobce bude odpovídat za ty nejzávažnější podvody z DPH a ty menší podvody z DPH zůstanou ve vnitrostátní dikci, ale o tom ještě budeme muset uh, diskutovat. Děkuji. Ja, vielen Dank. Děkuji. Eh, můžu se tedy zeptat eh, pana Kula z Olafu, jestli chce něco doplnit, prosím. Ano, děkuji. Jenom takovou krátkou poznámku. Já v plném rozsahu podporuji to, co právě řekla Alexandra. Podle mého názoru musíme mít před očima, jak je důležitý tento proces zbližování práva v kontextu návrhu ke zřízení úřadu Evropského veřejného žalobce, protože tento návrh bude mít ve vysoké míře stavět na, na národním právu Evropský veřejný žalobce se bude muset pracovat s vnitrostátní legislativou v celé řadě oblastí, mimo jiné i v oblasti hmotného práva a e, během vyjednávání se neustále opakuje, že předpoklad e, e, že tu je předpoklad, že Evropský veřejný žalobce bude pracovat eh, na zbližování eh, národních legislativ. A to je centrální element také toho návrhu, o kterém právě projednáváme. DPH eh, je nyní v kompetenci Evropského soudního dvora což spadá pod článek 325 a článek 325, jak řekla Alexandra, je velice důležitý, protože má mnohem přesnější standardy než standardy podle článku 83. E, a článek 325 hovoří o účinných, ekvivalentních a odrazujících opatřeních na ochranu finančních zájmů, zatímco e, článek 83 hovoří pouze o minimálních standardech. Takže pokud chceme ambiciozně zbližovat národní legislativy, e, tak článek 323 je z právní praxe vhodnější a um, podle, ještě jednou opakuji, že jde o velice důležitou otázku. Děkuji. Ano, děkuji. Nyní uh, paní zpravodajka Inge Gressle. Já bych se především chtěla zeptat, jakou roli bude hrát parlament při vypracovávání tohoto právního rámce, protože článek 325 nám dává možnost hrát rozhodovací roli, zatímco podle článku 83 bychom tuto roli neměli. Takže návrh výboru pro rozpočtovou kontrolu je potom eh, udělat první krok a eh, čekat, jak se to vyvine. Zatímco eh, Libe upozorňuje, že bychom neměli vůbec žádný vliv na to, co by se podělo což, eh, což důrazně nedoporučuji z hlediska našeho výboru. Pro nás eh, je velice důležité, abychom eh, neustupovali od toho, co už tam máme. A my už máme také eh, začleněnou DPH pod platnost této směrnice. A umluva o PIF jasně říká, jak to bych chtěla říct polskému kolegovi, že musíme spolu upravovat také DPH. My ztrácíme zhruba 100 milionů euro ročně na podvodech z DPH, což je velice složitá problematika, to nemůže nikdo stíhat sledovat. Je to v našem zájmu, je to i v zájmu členských států, aby e, tyto případy byly řešeny. A e, my e, můžeme na evropské úrovni tady přinést velice značnou přidanou hodnotu, takže bychom se neměli nechat odstrašit. Já, kolegyně z Argentiny, já beru váš argument. Je jasné, že evropský veřejný žalobce bude zcela zaplaven množstvím případů, ale tato, tato věc musí být upravena přímo v nařízení pro evropského veřejného žalobce, tedy eh, jaké bude mít kompetence, eh, jakou práci bude moci předávat eh, státním zástupcům členských států. Takže já si myslím, že, bych, že bychom měli, že komise by ještě měla přepracovat svůj návrh. My Tady vidíme velký problém s tímto, jak jsme už věděli při spolupráci s OLAFu, nicméně neměli bychom vylučovat z této směrnice DPH a měli bychom tyto problémy upravovat v nařízení o Evropském veřejném žalobci. Není to tak, že by eh, státní eh, úřady to měly eh, vyšetřovat. Nicméně my opravdu, pokud to chceme, tak se musíme postarat o to, aby evropský veřejný žalobce měl tu strukturu, aby, aby aby eh, byli, aby, aby, aby zkrátka měl tyto kompetence. Eh, pokud je o minimální sankce, tak tento problém, vím, že je, v Holandsku je tento problém, ale pokud eh, nezavedeme minimální sankce, tak toho můžeme rovnou nechat. Můžeme od čeho dát ruce pryč, ruce pryč, protože každý si to bude dál dělat, jak chce, s různými výsledky a výsledkem bude to, že bude na vnitřním trhu docházet k organizovanému porušování předpisů, protože ti, kteří Eh, kteří eh, páchají podvody, eh, tak nebudou moci být v podstatě dopadeni. A my jakožto poslanci bychom neměli dávat tento volný rámec. A proto ty minimální sankce jsou velice vážným problémem. Chtěla bych poprosit, když už mám slovo, tak po hlasování o eh, Evropském veřejném žalobci navrhl eh, roz, eh, výbor KONT jeden bod, že se musí podílet tak na výběru veřejného žalobce, protože ten nezávisle na tom, ten bude nezávislý a nebude ho moci nikdo kontrolovat, což je velká chyba. My potřebujeme určité postupy, kdy eh, bude eh, moci s tím něco dělat, protože dosavadní eh, návrhy komise jsou zcela nedostatečné a nejsou uplatnitelné. A my se musíme postarat o to, abychom udělali správnou věc a pokud budeme chtít zřídit Evropského veřejného žalobce, tak se musíme postarat o to, aby měl ten volný prostor, který potřebuje, aby mohl dospívat k výsledkům Jinak si myslím, že kompromisy s Libe jsou velice dobré, řeší některé problémy, nicméně otázky jmenování a e, rozpuštění evropského veřejného žalobce, ty jsou zcela nedostatečně řešeny a e, e, neplánuje se přijmout pozměňovací návrhy výboru KONT ve výboru LIBE a to by mělo dramatické následky. Děkuji. Děkuji. Už eh, teď vidím, že eh, jde o eh, poměrně komplikované téma a z mé strany bych chtěl poukázat ještě na to, že to, co zmínila kolegyně z Argentiny, tedy to by mohl doplnit možná kolega López Aguilar, že tato otázka minimálních minimálních trestů, minimálních sankcí e, není e, tématem k diskuzi pouze v Nizozemí. A já bych také chtěl položit otázku komisí, jak vidí aktuální stav rozhovorů s členskými státy, jak ho hodnotí, protože my ve výboru KONT eh, projednáváme tedy ochranu finančních zájmů eh, Evropské unie, eh, přičemž někteří jsou toho návrhu, že směrnice PIF musí být využita pro posílení evropského trestního práva. Nicméně to jsou dvě rozdílné věci. A já si nemyslím, že v tomto parlamentu eh, bychom dospěli k nějakému širokému koncenzu. Eh, takže v tuto chvíli eh, mohu prohlásit za liberály pouze to, že se na to pohlížíme velice rozdílně a věříme, že některé překážky, že ještě budeme muset překonat řadu překážek Eh, ještě eh, pan kolega López Aguilar se chce eh, vyjádřit a potom prosím komisi o odpověď na otázku, jak hodnotí současný stav rozhovorů se členskými státy, jestli se tady situace nějak změnila. Prosím. Thank you so much. I don't need to. Děkuji, já nechci hovořit dlouze, ale mohl bych to shrnout. Není náhoda, že paní Gressler a já jako spoluspravodajové jsme dospěli ke společnému ehm, stanovisku s několika body, ve kterých se neschodneme. Ona vysvětlila tu celkovou filozofii eh, pozice, kterou předkládáme a k eh, těch pozměňovacích návrhů a já plně se stotožňuji, nebo z velké míry se stotožňuji s tím, co říkala. Eh, mohu dodat jedině to, že co se právního základu týče, my jsme připomínali úplně od začátku všech diskuzí, že je tu jasná neschoda v tomto směru. A samozřejmě článek 325 to usnadňuje to by byla směrnice, v níž by role parlamentu byla posílená, zatímco v článku 83 má více pravomocí rada. Takže ono je obtížné předvídat další vývoj eh, tohoto trestního práva, které připravujeme. Ale teoreticky o to přesně jde. Jde o to, že Evropský parlament by měl působit jako zákonodárce v oblasti trestního práva poprvé a ne bez omezení, ale na a se zaměřením na určitý omezený počet situací, které mimochodem jsou specificky vyjmenovány v článku 83 korupce, praní špinavých peněz, obchodování s lidmi eh, a dochází k celé řadě závažné trestné činnosti přeshraniční, s kterými se zabývá článek 83. Nicméně je také pravda, že právní služba tohoto parlamentu nám poskytla právní poradenství a pravomoci jsou eh, určeny tady tomu výboru, který je příslušný eh, a to je výbor Jury, který má rozhodovat o právním základě a ten eh, řekl, že to má být eh, článek 83. Čili já bych už dál se k tomu nevyjadřoval, jestliže výbor Jury se dohodnul jednoznačně, tak proto jsme se také drželi tohoto článku 83, ale takže prostě nebudeme hlasovat en blok o této záležitosti. Každý výbor bude hlasovat podle vlastních kritérií. A pak je tu další niance, co se týče případné plánované role veřejného evropského žalobce. Za, já si myslím, že je správné, aby Evropská unie se starala o své zájmy a že to bude e, dobrý nový krok, že to bude e, krok k zastřešení e, právní spolupráce v věcech trestních. Předkládání žalob a stíhání a rozhodování o trestných případech, které mají e, evropský rozsah. To bude krok ku předu. Zabere to čas, to je jasné. To se nevyřeší zítra, ale mělo by to nastat jednou. Takže my si představujeme, že by toto mělo fungovat na základě zkušeností Eurojustu a zabývali jsme se těmi rozdíly v názorech, zapracovali jsme je do závěrečného návrhu zprávy. Ale co se týče DPH, a o tom se chci právě zmínit, tak si samozřejmě myslím, že to je evropský zdroj příjmu do určité míry a do určité míry by to mělo být také zapracováno do rozsahu e, směrnice. Nemyslím tím, jak, ale jak prostě podvody v oblasti DPH by měly být podchyceny, aby prostě bylo tady uvedeno, že jakékoliv hm, podvody poškozující práva Evropské unie odvozené z tohoto specifického zdroje e, příjmu by měly být postiženy, protože Evropská unie se spolehá na určité procento z vybrané DPH v členských zemí a proto je to významné pro financování Evropské unie. A konečně otázka minimálních sankcí. To je tady závažné téma. O tom celá směrnice PIF je ta je o tom, že se musí stanovit jednotné normy pro definici trestné činnosti, t, t, porušení e, tedy trestné činnosti na evropské úrovni a nějakých minimálních sankcí, které dříve nebo později budou muset členské státy, e, které zatím minimální sankce neuplatňovaly, budou muset zapracovat. Čili o to tady jde, protože jinak by nemělo smysl hovořit o evropském trestním právu nebo o, o tom, že Evropský parlament je zákonodárcem i ve věcech trestních, protože o to, o to jde, to je principiální záležitost a proto jsme eh, jak si trváme na svém stanovisku a těší mě, že v tomto směru jsme eh, se v obou výborech eh, v podstatě shodli na návrhu, který eh, tento princip tedy uplatňuje. Děkuji. Thank you very much. Eh, Velice děkuji. A teď bych ještě rád požádal o vyjádření komisy. Ano, děkuji. Děkuji, pane Tojre. Eh, k otázce minimálních trestů já bych chtěla ještě jednou zdůraznit za komisi to, co už také e, prosazuje celá řada e, členských států, e, pokud jde o trestnost činů poškozujících finanční zájmy Evropské unie. Návrh komise se zakládá na hodnoceních a analýzách a podle naší analýzy také celá řada členských států to tak má, nicméně rozhodně ne všechny. A proto je zapotřebí zbližování a harmonizace pomocí této směrnice. Také bych ráda řekla, že otázka, zda v evropském trestním právu eh, by měly existovat určité minimální sankce, tak to není otázka právního základu. My jsme došli k eh, výsledku, že jak podle článku 325, tak podle článku 83 odstavce 2, eh, který propaguje výbor Libe, je možné zavedení sankcí, minimálních sankcí na evropské úrovni. Dokonce článek 83 hovoří o minimálních sankcích a článek 325 dává také plnou možnost podle našeho názoru zavést minimální tresty. E, ptali jste, ptali jste se, jak vidíme situaci e, ve vyjednávání s členskými státy v Radě a e, je to tak, že velký počet členských států se staví velice skepticky k této otázce, abych to řekla diplomaticky vznášejí celou řadu eh, výhrad proti zavedení eh, minimálních sankcí eh, z toho důvodu, že by to bylo poprvé, kdyby se tak stalo, že zatím nic takového není. A tady je samozřejmě zapotřebí říct, že trestní právo je citlivé téma a e, zvláště e, na evropské úrovni. E, není tomu ovšem tak, že by se rada stavěla jednomyslně proti návrhu komise na zřízení minimálních sankcí. Mnoho členských států, ovšem ne většina, považuje přístup komise za správný a vítá ho. Na závěr bych chtěla ještě poznamenat k té otázce, co se stane, když budou v tomto návrhu minimální sankce. Tak to potom tedy bude znamenat, že to bude platit na evropské úrovni pro každý eh, jednotlivý eh, delikt. Ovšem eh, je potřeba zkoumat každý případ sám o sobě. Každý jedn, u každého jednotlivého případu se bude zkoumat jeho trestnost a pokud budou podle této směrnice zavedeny minimální sankce, tak jsme dospěli k tomu výsledku, že v, v, tomto, v této oblasti už máme dostatečný odrazující režim na evropské úrovni, což ovšem neznamená, že v každém eh, případě, eh, kdy dojde k trestnému činu, eh, budou tyto minimální sankce automaticky použity. Smlouva je postavená tak, že existují možnosti pro evropské zákonodárce zavádět sankce pomocí evropské směrnice. Takže ta obava, že půjde o centrální část návrhu, podle našeho názoru není opodstatněná. Děkuji. Ano, děkuji. Eh, hlásí se někdo eh, z členů výboru eh, o slovo? Pan De Jong, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám za spoždění a budu muset také brzo odejít, takže za to se omlouvám. Ale musím říct si pár slov k těm minimálním sankcím. V roce 2012 parlament přijal mou zprávu o eh, hmotném trestním právu a eh, o cestách, jak postupovat dál a základem tohoto návrhu bylo, že musíme být v oblastech trestního práva konzistentní. Teď tady diskutujeme o minimálních sankcích v kontextu eh, podvodu, což je zpráva McIntyre. Dlouho se diskutovalo o minimálních sankcích a nakonec e, velká většina e, členů Libe se vyslovila proti minimálním sankcím z nejrůznějších důvodů. E, jedním z nich, a také ten nejdůležitější pro mě byl ten, že pokud jste konzistentní, tak nemůžete začít jedním návrhem, který zavádí minimální sankce, protože potom potřebujete horizontální přístup, ve kterém komise by měla eh, představit výhody, nevýhody minimálních sankcí, potom ve druhé fázi eh, vysvětlit, eh, pro které trestné činy budou existovat ty minimální sankce, pokud se shodneme na tom, že výhod je víc než nevýhod. A za třetí Eh, představit konkrétní legislativní návrh. To je konzistentní přístup. Ale ono je to tak, že komise z ničeho nic eh, přijde s dvěma návrhy legislativy, eh, kde jsou minimální sankce pro podvody, přitom rada se shodla na tom, že minimální sankce nechce a potom přijde další návrh PIF, kdy najednou se parlament staví úplně jinak k návrhu zpravodaje na minimální sankce. Já si myslím, že ve větších frakcích, jako je EPP a SD, e, není konsenzus e, ohledně tohoto tématu a já jsem velice rád, že to tak je. Ale speciálně v případu EPP je to velmi podivné, protože e, já si pamatuji schůzi s komisí, která se týkala přesně této otázky. Byla to horizontální skupina s poměrně značnou účastí a já jsem se na té schůzi zeptal, jestli by všichni všichni byli eh, ochotní požádat komisi o sdělení na téma minimální sankce, kde by představili horizontální přístup a byla možná diskuze o výhodách a nevýhodách. A byli to právě poslanci EPP, kdo byl proti. Ti říkali, my nechceme minimální sankce, tečka. Nechceme žádné sdělení komise a neměli bychom o tom diskutovat. A proto mě velmi překvapuje, samozřejmě eh, tady eh, máme teď trošku jiný kontext, ale překvapuje mě, že ta diskuze se tu rozjíždí znovu. A já doufám, že se nám podaří být konzistentní. Musíme si to opravdu probrat, jak se to týká eh, podvodu, jak se to týká přístupu Evropského parlamentu a eh, doufejme, eh, že se nám podaří dosáhnout konzistentnějšího přístupu. Děkuji. Nyní se ptám, jestli se ještě někdo chce hlásit ze členů výboru Libe nebo Kont. Pokud ne, tak dám slovo eh, ještě jednou zpravodajům. Nikdo se nehlásí, takže slovo má paní zpravodajka. Eh, já bych chtěla eh, utěšit kolegu De Jonga, že EPP e je opravdu tedy lidová strana. Takže eh, k tomu už myslím, že nepotřebujeme žádné vyjádření komise. Dobře, hlásí se o slovo. Eh, ještě někdo? Ne. V tom případě eh, moc krát děkuji. Eh, jenom pokud můžu oznámit eh, eh, členům výboru LIBE, kteří se účastní této schůze, že se musíme přesunout do jiné místnosti, protože toto je místnost výboru KONT a my z výboru LIBE budeme pokračovat ve schůzi v jiné místnosti a sice v místnosti Jan 4Q2. 4Q2. Děkuji. Thank you very much. Vielen Dank. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. <laughs> Also, wir schließen das gemeinsame, die gemein... Takže končíme společné zasedání a po krátké přestávce budeme pokračovat v 10 hodin se schůzí výboru KONT.